Máme před sebou zprávu. Zpravodají jsou Arne Líc a Jo Leinen. Chtějí si zpravodajové vzít slovo? Arne Líc, prosím.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 Chcete ověřit 131? Ověříme 131. Končím hlasování.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 184 a 185. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Eh, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 188 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Dear colleagues, we can continue. Vážení kolegové, budeme pokračovat eh, s naší schůzí AFETu. Eh, přístroje byly přeprogramovány a nyní budeme pokračovat s bodem číslo 2 přijetí pořadu jednání. Máte k tomu nějaké připomínky? Eh, pan Austrevičus? Pane Predo, chcete k tomu něco říci? Eh, chcete nás informovat o událostech eh, v Moldavsku. Pokud eh, je to pravda, tak soud v Kišiněvu nesouhlasil s mandátem starosty Kišiněvu. Andreje Anastasova a musíme opravdu zareagovat včas. Na společné schůzi s Enva pan Preda už o tom hovořil a nyní na tom pracujeme, aby někdo z ESVČ přišel do AFETu a aby nás informoval o tom, co se děje v Kišiněvu. A jakmile budeme mít informace eh, z Evropské služby pro vnější činnost, tak vám dáme vědět. Eh, pan Fleckenstein. To znamená, že budeme muset změnit eh, náš eh, pořad jednání, aby se tam vešel zástupce z ESVČ. Pokud eh, nemáte žádné připomínky, pořad jednání je přijat a nyní bod 3, sdělení předsedy, z mé strany nemám nic a číslo 4, schválení zápisů ze schůzí. Máme eh, zápisy z 19. 20. března, 12. dubna, 17. dubna, 26. dubna. Máte k tomu nějaké připomínky? A pokud nemáte žádné připomínky, zápisy ze schůzí jsou schváleny a nyní budeme elektronicky eh, hlasovat. Eh, bod 5, dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem, to je bod 5 a bod 6, dohoda o partnerství a spolupráci mezi EU a Irákem a paní zpravodajkou v případě obou bodů je paní Tokia Saifi. Chcete paní Saifi něco říci? Máte slovo? Ne, nechcete nic říci? Dobře tak budeme pokračovat s hlasováním. Začneme eh, s návrhem eh, doporučení eh, rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi EU a Irákem. Je to tedy eh, pouze jedno hlasování, kdo je pro, kdo je proti. Ne, je to jmenovité hlasování. Dobře, budeme hlasovat elektronicky, kdo je pro. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 51 ku 2. A nyní 52, eh, včetně Ndegil. A nyní budeme dále hlasovat. Pozměňovací návrh 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 10 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56 pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se, přijato. 12 pro, proti, zdržel se, přijato. 13 pro, proti, zdržel se, přijato. 14 pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, přijato. 79 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme. A s, s úctou k našemu místopředsedovi zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmdesát dva. Bohužel bez mikrofonu pro, proti. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro. Prověříme? Dobře. 83. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Myslím, že to tedy bylo přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 100 pro, proti, zdržel se. To prověříme. Prověřujeme, zahajuji hlasování. Tři kolegové ještě nehlasovali. Máme si 64 plus Nina. Tak tři buď tady nejsou, anebo zaspali. Končím hlasování. Přijato. Kompromis na pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 105 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti. 105? Jak chcete, aby jsme zkontrolovali 105, kolego? Dobře, 105. Prověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, tady toto jsou jasné většiny, když eh, žádáte o kontrolu. Prosím. Ale když tady vidíte, že lídři eh, frakcí to tak ukazují. Pane Fleckensteine, pane předsedo, eh, kolega má problémy, takže možná by bylo potřeba, aby dostal více světla. Dobře, kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23, kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 122 tři části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 123 pro, proti, zdrželi se, přijato. 124 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 129 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se, přijato. A není úvodní ustanovení. Číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňující návrh 5 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, Přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Zkontrolujeme. Číslo 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A jasně zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zdrželi se? Jasně přijato. Kompromis 6 pro, proti zdrželi se, přijato. 30 pro, proti zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti zdrželi se, přijato. 33 Přijali jsme kompromis 7? Ano. Dobře, tak eh, odpadá část první. Budeme hlasovat tedy pouze o části dvě, pokud jsem to dobře pochopil. 33, část 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44. Zkontrolujeme. 42. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 46. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní Stanovisko DEVE. Pozměcí návrh číslo jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Eh, eh, číslo 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, přijato 13 pro, proti, zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 26 z ve, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní budeme elektronicky hlasovat o návrhu pozměněné zprávy. Zahajuji hlasování. Two colleagues missing. Chybí dva kolegové. Končím hlasování. Přijato 51 hlasy pro, 3 proti. Gratulujeme paní Saifi. We then come to A nyní bod číslo 7 doporučení radě k 73. zasedání válného schromáždění OSN a zpravodajem je Eugen Freund. Eugene, chceš k tomu něco říci? Eh, bylo mi řečeno, že bych neměl nic eh, říci, ale každopádně bych chtěl poděkovat všem stínovým zpravodajům a kolegům za to, že připravili návrh této zprávy a těším se na pozitivní výsledek hlasování. Děkuji. Milý kolego. Eh, paní Lochbiller, promiň, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla oznámit eh, ústní pozměňovací návrh, eh, protože včera USA eh, od byly staženy z této rady OSN, takže já bych chtěla přečíst text, eh, že velmi litujeme rozhodnutí USA odstoupit z Rady eh, pro lidská práva, protože vaše účast a podpora eh, pro této nezbytně nutné pro tento nezbytně nutný orgán a žádáme, abyste si rozmysleli váš přístup. Eh, my už jsme skritizovali nedostatky, ale to je něco, co je nové a eh, doufám, že budete moci s tímto pozměňovacím návrhem souhlasit. Já s tím nemám problém, s tímto ústním pozměňovacím návrhem. Eh, mají k tomu nějaké připomínky ostatní politické skupiny? Eh, Kristiane, prosím, eh, zapněte si mikrofon. Já jsem to nepochopil. Chcete to nahradit, ten text? Jiný text. Paní Lochbiller, eh, to je aktualizace, je to doplněk. Já jsem právě řekla, že už v textu je kritika k nedostatkům této Rady pro lidská práva jako takové. Dobře, budeme tedy hlasovat na konci o tomto ústním pozměvacím návrhu. Máme před sebou docela dlouhý seznam, eh, tak tedy začneme a eh, pokusíme se být co nejpřesnější a co nejrychlejší. Takže 48. část stánek. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis je jedna pro proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 52. Zahajuje hlasování. Tři nám ještě chybí. Končím hlasování. Přijato. 53 pro proti, drželi se, přijato. 54 pro, proti, drželi se, ověříme, ověříme 54. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 30 pro, 27 proti, bylo to docela těsné. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se. 57. ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3 pro, proti. Omlouvám se, říká pan předseda. Takže 65 Kováčeva pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 71. Joulainen. Zahajuji hlasování. kolegové buď již odešli, nebo se nechtějí zúčastnit. Končím hlasování. Zamítnuta. 72 až 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 88. Dobře. 88 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme 88. Mhm. Zahajuji hlasování. Tři kolegové asi ještě pořád spí. Končím hlasování. Přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 90 pro, proti, zdrželi se,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 Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 121 pro, proti, zdrželi se. Uvěříme to, 121, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 s ústním posměvacím návrhem. Kompromis 12 chcete ověřit? Dobře, ověříme. Dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to skutečně, jak vidíte, bylo těsné. 135 s tím pozměňovacím návrhem číslo 1 od pana Kovačeva pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, ověříme 136. To, to určitě bude těsnější než to poslední hlasování. Šest kolegů nám ještě chybí, prosím, abyste se zbudili. Končím hlasování. 27 proti 30 zamítnuto. 137. To je hlasování dílčí. První část pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 27 pro, 25 proti. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Ověříme druhou část. Končím hlasování. Přijato. 138 pro, proti, Drželi se, přijato. 140 pro, proti, Drželi se. Ověříme. 140. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 130, 145 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146 pro, proti, zdrželi se, ověříme ověříme návrh 146 od pana Lajnena. Končím hlasování. Zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se, přijato. 148 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 179 Charlestana pro, proti, zdrželi se, přijato. 180 a 181 společně pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 182 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme 182 od Claire Moody. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. 186 pro, proti, zdrželi se, přijato. 187 pro, proti, zdrželi se, ověříme, ověříme 187. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193, paní Lochběler, pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. 193, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. V 194 nám vypadlo. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 198. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 204 pro, proti, zdrželi se, přijato. 206 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 207 pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že jsme to zamítli, ale můžeme to ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvacet čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Dvěstě třináct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 214 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Trošku by pomohlo, kdybyste zvedali ruce. Zahajuji hlasování. Tři kolegové nám ještě chybí. Přijato. 28 pro 24 proti. 215 pro, proti, zdrželi se, přijato. 216 pro, proti, zdrželi se, přijato. 217 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 218 pro, proti, zdrželi se, přijato. 219 pro, proti, zdrželi se. 219 ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnu to. 223 pro, proti, zdrželi se, přijato. 225 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Ověříme, ověříme 225 od pana Šolce. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 26 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 27 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se přijato. 234 od paní Sahifik pro, proti, zdrželi se přijato. 235 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 30, 237 pro, proti, zdrželi se Omlouvám se, říká pan předseda 230. 6 tam byla žádost o vyškrtnutí, takže budeme nejprve hlasovat o tomto návrhu pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A až nyní to je návrh paní Lochbiller 237 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 237. zahájí hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pan Borgésio. Vážený pane předsedo, já jsem bohužel neslyšel italské tlumočení. Co jste říkal, pane kolego? Já bohužel z italského kanálu neslyším tlumočení. Už, už probíhá ta stávka? Ptá se pan předseda. Takže, italská kabina, prosím. Můžete nám něco říci? Pane Borgesio, jak to vypadá? Už slyšíte? Výborně. Takže, kde jsme to skončili? Dostáváme se k 238 od pana Kováčeva pro, proti, zdrželi se, přijato. 242 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, to. 256 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 256. Končím hlasování. Přijato. 257 do, tam máme dílčí hlasování dokonce v pěti částech. Začneme první části pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Velice jasně přijato. A nyní druhá část pro, proti, zdrželi se. Já myslím, že jsme to přijali. Ověříme, dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Trojka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Čtyřka pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. A nyní pátá část pro. Proti. Zdrželi se. Pátou část ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 258 pro, proti, zdrželi se, přijato. 259 pro, proti, zdrželi se, 259. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 260. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis 31. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 32. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 160 5 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 266 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Ověříme. Dobře, ověříme 267. Končím hlasování. Přijato. 268 nám vypadlo. 269 pan Scholz pro, proti, zdrželi se. Ověříme 269. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 276 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. 279 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. 279. Zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. 281 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 282 pro, proti, zdrželi se, přijato. 283 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale ověříme. Ověříme 283, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 284 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 285 pro, proti, zdrželi se, přijato. 286 pro, proti, zdrželi se, přijato. 287 pro, proti, zdrželi se, přijato. 288 pro, proti, ověříme. 287 chcete ověřovat? Mně se to zdálo úplně jasné, ale jak chcete. Navzdory výsledku včera večer tomu rozumím. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Těsně zamítnuto. 288 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. Ověříme. Ověřujeme 288 Moody. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. 300 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 309. Helmut Scholz pro, proti, zdrželi se, Uvěříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. 316. Pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 318 až 321 společně zahajuji hlas, pardon, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, to bylo úplně jasné. 322, paní Lochbiller. A teď se vás ptám pro, proti, zdrželi se, tohle ověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato 29 ku 28. Takže 322 bylo přijato, takže 323 odpadá. A 324 taky odpadá. 325 taky odpadá. Takže zase Claire Moody. 326. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Uvěříme. 326 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 ku 28. Zase těsně. 327 Lochbiller. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 328 Tenok pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Citace 1 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 40 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 7.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 proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak a teď se dostáváme k číslu 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 kompromis pro, proti, zdrželi se, přijato. 27 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme. Tak jo. 33 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže 35 odpadá, kompromis 45 pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď jdeme na ústní pozměnění číslo dvě, které bylo předloženo na začátku tohoto hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A, a teď tedy jdeme na elektronické hlasování o celém textu. Takže budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Ještě dva kolegové nehlasovali. Končím hlasování. 29 ku 9, 20 zdržení. Gratuluji zpravodaji. Tak, už teď máme 15 minut spoždění, takže jdeme rovnou na Další hlasování. Bod číslo 8. Stav eh, vzájemných vztahů EU a Číny. Spravodajem je eh, Bas Belder. Chcete něco říci? Ne? V tom případě jdeme rovnou na hlasování. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Kompromis 12 pro. Proti zdrželi se přijato. 104 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 104 Castaldo, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Teď Tekeš Andrikene 133 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Boština Rulajnen, 141. To bude druhá porážka za dvě minuty. Zahajuji hlasování. Tentokrát ještě jasnější výsledek. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 186 Dream Team, Leinen Boštinaru, kdo je pro, proti, zdrželi se, Ověříme. 186. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zase zamítnuto. 187 od zpravodaje. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto, ale ověříme to. 187. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 27 ku 26. Sto osmdesát osm. Ano. we now need the video tak teď bychom potřebovali video rozhodčího. Co se stalo s vaším hlasovacím zařízením? Já se omlouvám, ale musíme pokračovat. Ještě nejsme u konce hlasování, věřte mi. Sandra? Sorry, I was not vote. Já se omlouvám, já jsem nehlasovala. Mě to hlasování uniklo, takže já, budu hlas, já bych ale hlasovala pro, takže by byl výsledek stejný. Tak je dobře, že si všímáme, kdo hlasuje a kdo ne. Takže co kdybychom pro klid duše hlasovali znovu? tak to mělo být v zápase Německo-Mexiko. 187, takže začneme to znovu. 187, zahajuji hlasování. To 87. Ještě dva chybí, kolegové. Poslední šance. Netvrďte mi, že máte rozbité hlasovací zařízení. Tak, teď končím hlasování. 27 ku 28 zamítnuto. Pane Bože, ještě jednou. 188 paní Pitera. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, ověříme 197. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 24 pro,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 zdrželi se, zamítnuto 222 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. 231 pro, proti, zdrželi se, přijato. 239 pro, proti, zdrželi se, přijato. 241, pan Castaldo, eh, dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se. Část jedna byla přijata. Takže druhou část ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak to je poměrně zjevné. Zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 ověříme? Dobře. Takže pro klid duše ověříme 246. Končím hlasování. Zamítnuto. 247. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 248. Pro. Ověřit to chcete? Pozměňovací návrhy pana Schaffhausera většinou většinu nezískají, ale dobře, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak ještě, že jsme to ověřili. 248. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 249 pro, proti, Zdrželi se? Ověříme 249. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 251 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování.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 Zase Dream Team 258 pro, proti, zdrželi se, zase prohráli. Zamítnuto. Úvodní ustanovení. Ne, o 12 se nehlasuje, takže kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se. Viděli jste to? Ověříme 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. jasná většina. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 46, už ani nebudu říkat, kdo to podává, ten návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 zpravodaj pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Přijato, dobře. Kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijato. 59 pro, proti zdrželi se. Ověříme 59. Paní Fotiga, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. same result anyway. Same result anyway. Uh, but Sandra, even if you had voted in favor, it wouldn't have made... No, I kdybyste hlasovala pro, bylo by to jedno. Tak eh, pane Predo, abychom zachovali mír, tak zkusíme to znovu. Dobře, budeme opakovat hlasování. Zahajuji hlasování. Ještě dva kolegové nehlasovali. Halo, probuďte se. Končím hlasování. Takže zamítnu to. Šedesát od zpravodaje pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66, byty kofr, pro, proti, zdrželi se, ověřujeme 66, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 67. Zpravodaj Bezbelder pro. Proti zdrželi se, přijato. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 70, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování, jasně přijato. 71 pro, proti, zdrželi se, Přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9. Ověřit 73? Takže teď jdeme na kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 86 pro, proti, zdrželi se, ověříme 86, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zase nefunguje zařízení? Sandro, ty jsi hlasovala. Já se omlouvám, ale nikdo nemá žádnou žádost, takže kde jsme to teď byli? 88 a 90 pro, proti, zdrželi se. Už jsem říkal, zdrželi se? Tak ještě jednou 88, 90, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pan Koffer, velký comeback pro, proti, zdrželi se, pro, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, jasné vítězství, přijato, 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jdeme na citace. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To bylo tak spíš 0-0. Musíme to zase ověřit. Zahajuji hlasování. Citace číslo 1. Nikdo z poslanců výboru neměl zájem o účast ve hlasování.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 Končím hlasování. Přijato. 10 pro, proti, zdrželi se, zase gol, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď nemusíme hlasovat o všech bizarních stanoviscích od INTA, o tom se nehlasuje, díky bohu, takže jdeme na Envy. Nemůžeme to udělat unblock, protože to jsou různá doporučení. Envy 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Envy 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Envy 3 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. NV4 Pro,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 Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. O 15 se nehlasuje, 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, Ověříme 17, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 18 pro, proti zdrželi se přijato. 19 pro, proti zdrželi se přijato. 20 pro, proti zdrželi se přijato. 21 pro. Zpomalte prosím. 21 pro, proti Drželi se? Ověříme 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 22 pro, proti, zdrželi se, ověříme 22, zahajuji hlasování. Končím hlasování přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení A pro, proti, zdrželi se, přijato. B pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. uvěříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Těsně přijato. Citace 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Citace 2 pro, proti, zdrželi se. Tak, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A teď poslední hlasování o celé zprávě. Zahajuji hlasování. Ještě tři kolegové chybí. Halo, probuďte se. Poslední šance. Poslední šance dnes hlasovat. Končím hlasování. Přijato 43 pro, 9 proti. Gratuluji zpravodaji Basu Beldrovi. Point of order, Michael Gala. Point of order, I'd like just to inform colleagues. Já bych jenom chtěl eh, informovat kolegy, než odejdou. Týká se to chystané zprávy o Evropském obraném fondu, že se nedohodly výbory AFET a ITRE na účasti. V AFETu bychom chtěli článek 55 a jde o to, že kolegové z ITRE na technické úrovni právě teď pozvali vyzvali komisi, aby se dohodla s nimi a aby proběhla technická schůze. Takže eh, proto eh, je potřeba, abychom eh, hlasovali ještě před rozhodnutím konference eh, předsedů výborů, abychom byli na stejné úrovni eh, jako AFET. Podle mě je zcela nepřijatelné, aby, aby proběhla takováto schůze. Chtěl bych to jenom říci na záznam. Dějí se tu takovéto rozhodnutí ještě předtím, než padlo v kompetentním výboru rozhodnutí. Takže tolik má informace. Thank you, Michael Gala. Děkuji, Michaili Gálere. Prosím, všichni kolegové, kteří si nepřejí zůstat na zasedání, tak prosím opustíte nyní místnost. Kolegové, Jedná se o velmi závažnou záležitost. Máme eh, různé názory, to se týče ITRE a AFET, pokud jde o Fond pro obranu. Eh, schůze byla včera a nedospěli jsme eh, k řešení, což znamená, že pan předseda Buzek a já budeme to muset prodiskutovat. A a e, jinak e, to bude muset rozhodnout paní e, předsedkyně konference předsedů. Děkuji panu Gálerovi za to, že takto postoupil. Je to dobrý krok ze strany našeho výboru. Vážení kolegové, máme 45 minut spoždění a nyní máme na programu zprávu komise. Většinou, eh, když eh, hlasujeme, tak eh, se vždy vejdeme do toho naplánovaného času, ale máme tady tyto kontroverzní zprávy a musíme tedy příště naplánovat více času. Nyní pokračujeme s bodem číslo 9, zpráva komise o Srbsku. Spravodajem pro tuto eh, zprávu je německý kolega David McAllister. A nyní mu dám slovo jakožto zpravodaji, jestli souhlasíte. Vážení kolegové, eh, chtěl bych být co nejstručnější, protože už jsme pozadu. Moje zpráva obsahuje pět hlavních myšlenek. Eh, za prvé, eh, Srbsko je na cestě do Evropské unie. Srbsko eh, přistoupilo k důležitým opatřením, aby se dala do souladu s AKI během posledních 12 měsíc, měsíců, přeším, co se týče fungování tržní ekonomiky, co se týče tržního růstu a co se týče makroekonomické a měnové stability ale eh, co se týče přistoupení, tak eh, to je eh, proces, který plně závisí na tom, že se přijmou a provedou potřebné reformy. Přistoupení do EU se netýká dat, ale výsledků a doufám, že během příštích výsledků Srbsko bude nadále pokračovat v cestě do do přistoupení. Druhý bod, otázka právního státu, to je věc Eh, důležitá. Eh, Srbsko se nám přibližuje a snaží se otevírat eh, vyjednávací kapitoly. A tato kapitola se týká pokroku v oblasti právního státu a tam je potřeba provést reformy i když eh, Bělehrad eh, se eh, snaží řešit určité otázky, ale je potřeba zvýšit úsilí, pokud jde o nezávislost a vůbec efektivnost soudnictví a je důležité bojovat proti korupci a proti organizovanému zločinu. Třetí bod je, že je potřeba zaručit svobodu tisku a během příštího roku je důležitá Situace sdělovacích prostředků v Srbsku, tato situace musí být eh, zlepšena, protože eh, situace médií je eh, středobodem demokracie. A toto se dosáhne nejenom přijetím legislativy, ale prostředí pro média musí být pozitivní. Třetí myšlenka. Srbsko pokračuje ve své cestě normalizace vztahů s Kosovem a společně a prezident Vučić zahájil interní eh, dialog. Obě strany, Kosovo i Srbsko, eh, musí nyní pokročit v plném eh, provádění dosažených dohod v dobré vůli a včas. Eh, eh, vytvoření komunit, eh, kde je srbská většina, tak to je jednou z hlavních priorit a my musíme pomoci obou stranám v řešení těchto otázek. A potom pátá připomínka, protože jsem přesvědčeným poslancem parlamentu, jsem za to, že srbský parlament musí provádět účinný dohled nad výkonnou mocí. A tento proces musí být eh, posílen eh, Národná skupština eh, musí aktivně přezvít svoji úlohu jakožto aktivní orgán a musí prověřovat legislativu. A v neposlední řadě je zcela zásadní, aby Srbsko dále neodkládalo svoje eh, povinnosti, eh, pokud jde o politiku eh, bezpečnosti. A to je vše z mé strany a těším se na vaše připomínky a nyní bych dal nejdříve slovo stínovým zpravodajům. A začneme s panem Eduardem Kukanem, prosím. Ano, samozřejmě, pane předsedo. Eh, děkuji, já budu eh, stručný. Já v podstatě souhlasím s tím, co jste řekl. Chtěl bych říci, že pan eh, Morales udělal dobrou práci jako vždy. Teprve minulý týden jsme měli možnost diskutovat se srbskými kolegy o situaci ve Srbsku ve formátu Eh, parlamentního výboru pro stabilizaci a přistoupení. Zároveň bych chtěla říci, že Srbsko se dosáhlo pokroku co se týče přistoupení, máme 12 otevřených kapitol. Prozatímně se zavřely dvě kapitoly a počítá se, že v tomto roce se otevřou další dvě kapitoly. Srbský eh, příklad eh, ukazuje transformační sílu procesu přistoupení a Srbsko je příkladem pro region. Já jsem velmi rád, že zástupci Srbska eh, se eh, zavázali, že budou pokračovat v tomto procesu a eh, také ze strany 25 stran a komise z eh, členských států. Je eh, důležité si uvědomit, že Srbsko čeká velmi důležitý proces. Pan zpravodaj pohovořil o oblastech, na které se musíme soustředit. Eh, právní stát, soudnictví, práce demokratických institucí, boj proti korupci a proti organizovanému eh, zločinu, občanské eh, svobody, svoboda tisku a dobré sousedské vztahy. Chtěl bych zdůraznit, eh, že musíme pomoci Srbsku, aby dodrželo vysoké standardy a musíme sledovat konkrétní výsledky této reformy. To se týče především soudnictví, to se týče reformy veřejné zprávy a také, co se týče týče efektivnosti eh, parlamentu, který musí opravdu účinně provádět dohled nad vládou. To se týče též eh, médií a týká se to také korupce a organizovaného zločinu. Musíme očekávat eh, to, že srbská vláda se seriózněji zaměří na tyto otázky a očekáváme, že Srbsko dá více do slodu svoji politiku politiku zahraniční z SFP. Eh, musíme očekávat větší nasazení, především eh, v moment, kdy Evropská unie bojuje s jinými mocnostmi v regionu. Normalizace vztahu s Kosovem, to je také na stole a souhlasím s panem eh, Mekalistrem, že musíme požádat ESV, aby a také e, oba dva výbory. E, musíme uznat e, pokrok, ke kterému dospělo Srbsko, co se týče integrace. Srbsko se ubírá správným směrem musí se více nasadit ve splnění svých povinností a v provádění reform. Já bych rovněž navrhnul, aby srbské úřady se více soustředily na zvyšování povědomí občanů, pokud jde o evropskou integraci. Děkuji. Děkuji, Eduarde Kukane. A e, děkuji, že jste se s námi podělil o e, zkušenosti ze setkání ze Srby minulý týden ve Štrasburku. A nyní, kolegové, máte prostor pro vaše připomínky. E, navrhuji, abychom debatu k Srbsku ukončili v 11.30, protože potom máme na programu Kosovo a Albánii takže každý by pohovořil dvě minuty, pokud je to možné. A prvním řečníkem za SAD eh, pan Fleckenstein je na seznamu, ale nevidím ho. Možná se potom vrátí později. Za EKR eh, se nikdo nepřihlásil o slovo a tak je nyní na řadě skupina Alde Ivo Weigl. Děkuji. Já bych eh, chtěl Eh, zdůraznit, eh, že jsme si eh, velmi podrobně přečetli tuto zprávu a děkujeme panu předsedovi. Já bych chtěl říci, že naše skupina chystá velký počet pozměňovacích návrhů, protože srbská vláda a srbské úřady by měly vědět, eh, že eh, nemají eh, volnou cestu, ale že musí splnit standardy Evropské unie. Existuje mnoho oblastí, kde ta práce není dostatečná, jako třeba média, soudnictví nebo boj proti organizované trestné činnosti. To je pouze několik příkladů. Mám údaje od Eh, zástupce občanské společnosti nezávislo eh, v roce 2012 došlo k 85 eh, vraždám, které souvisely s mafiemi a pouze 6 z těchto vražd bylo vyšetřeno. A chtěl bych ještě přispět eh, k formulaci, pokud je eh, eh, sladění se zahraniční politikou Evropské unie, především co se týče toho, že Srbsko demonstruje úzké přátelství s Ruskem. A potom svoboda médií je nedostatečná, nedošlo k pokroku, je to Eh, z velmi závažný problém v Srbsku a ve své zprávě bychom to měli zdůraznit a během našich diskuzí. A závěrem, ano, nám velmi leží na srdci pokrok Srbska. Chceme, aby se Srbsko stalo členem EU. Je to velmi důležitá země, partner Evropské unie eh, v, eh, v každém případě. Děkuji Ivo Weigle a nyní stínový zpravodaj za zelené Igor Šoltes. Děkuji za slovo. Já bych chtěl také poděkovat panu zpravodaji za to, že připravil tento návrh zprávy. Já si myslím, že ta zpráva je dobře vyvážená a jsou tam eh, věci, které bylo potřeba zdůraznit. Ano, souhlasím, Srbsko je na správné cestě k evropské integraci a dosáhlo velkého pokroku, otevřelo nové kapitoly, jak už eh, o tom hovořil pan zpravodaj eh, v návrhu zprávy, eh, tak došlo k pokroku v rozvoji tržního hospodářství, rovněž roste trh a to vede ke stabilitě země. Zároveň boj proti korupci a organizované trestné činnosti, tak tam ještě je prostor pro zlepšení. A vzhledem k určitým informacím a připomínkám od nevládních organizací a od zástupců občanské společnosti, tak zase k tak velkému pokroku nedošlo. Můžeme tedy hovořit o nedostatečném pokroku, pokud jde o svobodu slova a médií. A potom uh, také existují uh, uh, určité hrozby v oblasti soudnictví, se kterými nemůžeme souhlasit. Já souhlasím s panem zpravodajem, že Srbsko by mělo pokračovat eh, v provádění svých povinností, co se týče právního státu a soudnictví. A to je věc, která je eh, velmi důležitá, nezbytná pro nezávislost eh, fungování těchto systémů a také, aby občané mohli důvěřovat v ten systém a v demokracii. Nemohu se ubránit abych pohovořil o dotazu otázce vztahu Srbsko a Kosovo. Je potřeba, aby tento dialog pokračoval mezi Bělehradem a mezi Prištinou v tom smyslu, že dialog eh, vyjednávání eh, s Kosovem eh, musí mít za cíl dohodu, která bude přijatelná pro obě strany. Já doufám, že tento týden a příští týden eh, dosáhneme pokroku v této oblasti. A v neposlední řadě, jakožto člen zelených, tak mi tady chybí obsah, eh, který by se týkal environmentálních otázek. Myslím si, že tam je opravdu velký prostor pro zlepšení. Určitě předložíme několik pozměňovacích návrhů ke zprávě a jako vždy se těšíme na spolupráci se spravodajem a s ostatními stínovými spravodaji. Děkuji Igorovi Šoltesovi a nyní za AFDD e Fabio Castaldo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za výbornou práci, kterou jste odvedli jako zpravodaj. Srbsko je e, země, e, která zaujímá vedoucí pozici společně s Černou horou, pokud jde o, o přistoupení. My si myslíme, že princip více za více a ne méně za méně, aby se tento princip uplatnil. Od zahájení přistoupení se otevřelo 12 kapitol a dvě se už uzavřely, což znamená, že Srbsko opravdu se angažuje v oblasti přistoupení. Během posledních měsíců jsme zaznamenali velký pokrok. Například eh, projekt ústavní reformy, který se nyní eh, studuje ve výboru v Benátkách a tam jsou zapojeny podniky a občané. A Srbsko také přijímá opatření s cílem zvýšit transparentnost, boj proti korupci, eh, mm, pracuje na trestním zákonníku a bojuje proti organizované trestné činnosti. A to se eh, týká, také stíhání zločinu z lidskosti. Eh, také tam eh, je eh, zlepšení pro menšiny, především co se týče romské menšiny a jejich inkluze. Je potřeba zlepšit situaci, pokud jde o svobodu slova a média. Připravuje se ale nová strategie, tak aby prostředí médií bylo více, více demokratické. Také Srbsko se zavázalo k lepší spolupráci v regionu a jsme velmi rádi, že se normalizují vztahy s Kosovem. Pan prezident Vučič se zmínil o tom, jak je toto důležité a doufáme, že v dialogu se uh, dojde k další fázi a doufáme, že se podepíše závazná dohoda. Myslím si, že tady tato nová důvěra je velmi důležitá s cílem stabilizovat region a skonsolidovat tento proces, co se týče přistoupení. Vztahy Srbsko a Rusko. Když žádáme Srbsko, aby sladilo svou politiku zahraniční s politikou EU, tak to eh, neznamená, že by to mělo být vydírání, říct jim buď rusové nebo my. Ne, musíme respektovat tradiční vztahy mezi Srbskem a Ruskem a e, Srbsko by mělo být mostem mezi EU a mezi Ruskem a tak by se ty e, vztahy mohly zlepšit a došlo by ke zmírnění napětí. Že, e, přeji Srbsku co nejlepší a Srbsko budu nadále hájit. Děkuji Fabio Castaldo. A e, nyní jsou e, na řadě kolegové, kteří požádali o slovo. Za EPP Androdeli, prosím. Děkuji, pane předsedo. E, za prvé bych chtěl se vyjádřit k vaší práci, protože opět tady máme velmi vyváženou zprávu, ale dovolte mi stručnou připomínku. Evropský eh, parlament eh, se vždy zasazoval o otevření kapitol, i když souhlasím, že proces o přistoupení musí být eh, založen na výsledcích. A myslím si, že bychom ale měli, ty kapitoly by měly se otevírat. Existuje spoždění, pokud jde o kapitolu 23, ale vidíme, že došlo k pokroku v oblasti práv menšin a také co se týče e, zastoupení, místního zastoupení. A co je důležité, e, protože to je součástí akčního plánu kapitoly 23. Také víme, že práva národních menšin a toto téma, takže to je velmi důležité pro region a také pro sousedící státy. Podle mého názoru eh, v kapitole 23 se dosáhlo pokroku, to bychom měli zohlednit a rada eh, se nyní rozhoduje, že by otevřela další kapitoly. Děkuji, Andodeli. A nyní bych eh, dala slovo za socialisty Knutovi Fleckensteinovi. Dohodli jsme se na dvě minuty a půl za zástupce frakce. Já nepotřebuji překvapivě dvě minuty a půl. Vy jste vypracoval velmi dobrou zprávu, pane předsedo, a souhlasíme s tím, eh, co jste v této zprávě napsal. Je jasné, že je potřeba ještě udělat velký kus práce, například co se týče právního státu, ale o tom tedy nikdo nepochybuje. Na druhé straně eh, pokroku eh, bylo dosaženo, to je potřeba zmínit. A otázka stability regionu, to je věc rovněž velmi důležitá. Na druhé straně bych chtěl využít této příležitosti abychom se zamysleli nad vztahy mezi Bělehradem a Prištinou. Tyto vztahy jsou velmi důležité pro celý region. Vy jste o tom hovořil, ale musíme být opatrní abychom tady eh, nepopisovali příšnou papíru, abychom tady něco podepsali a potom to neprováděli. Co se týče eh, provádění, tak eh, to není pouze věc, která by stačila se řešit pouze ze strany Bělehradu, ale musí být vůle i na straně Prištiny. A doufám, že příští týden se otevřou další kapitoly. My jsme proto a vyčkejme, jak se rozhodne příští týden rada. Děkuji, Knuté Fleckensteine. A nyní eh, Christian Preda za EPP. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Úplně nejprve dovolte, abych vám poděkoval za tuto zprávu. Já si myslím, že skutečně poukazuje na pozitivní prvky a zároveň výzvy, obrovské výzvy. Kolegové se o nich již zmínili. Obecně řečeno, mohu říci, že jde především o reformy, pokrok v oblasti právního státu, boj proti korupci a zároveň svoboda médií. Podobně jako pan Deli, dále se to týká i práv menšin, vzdělávání, využívání jejich jazyků, dále náboženské otázky. Já si skutečně přeji, aby pokračovali na reformách, aby se přiblížili k Evropské unii a my bychom měli pomoci Srbsku dosáhnout tohoto cíle. Já skutečně Doufám, že do konce bulharského předsednictví otevřeme více než dvě kapitoly jednání. Vím, že Srbové jsou připraveni na více kapitol, proto si myslím, že i za naši stranu, na straně Rady bychom se měli snažit tímto způsobem postupovat. Děkuji. Merci, Christian. We now come to... Dobře, a nyní to bude paní Šujica. Děkuji, děkuji, Davide. Nejprve bych rovněž ráda poděkovala za tuto zprávu. Je to velice vyvážená zpráva. Já stoprocentně souhlasím s tím, co bylo řešeno na začátku. Nejde pouze o nějaká data vstupu, ale skutečné kroky a činy, jestli jsem to správně pochopila. A k pokroku určitě došlo, především pokud jde o funkční tržní ekonomiku. Samozřejmě, že se očekává další pokrok, musí dojít k zredukování neformální ekonomiky, dále je to restrukturalizace státních eh, záležitostí, boj proti korupci a dále jsou to záležitosti, které se týkají veřejných zakázek. Akční plán pro práva národních menšin. To je velice pozitivní věc, kterou vítám. Vojvodinu jsem zde viděla jako jednu ze zmíněných oblastí. Těším se, že dochází k normalizaci vztahu s Kosovem. To by, v tom by měli pokračovat a úsilí ještě zvýšit. Na závěr bych ráda řekla, že si nejsem jistá, že Srbsko chce sladit svou politiku s evropskou společnou bezpečnostní a obranou politikou. Já si myslím, že tam musí postupovat velice obezřetně. Srbsko hraje velice důležitou roli, pokud jde o uspořádání celého regionu, bezpečnostní záležitosti v tomto regionu a to je skutečně zásadní věc a já doufám, že to pochopím. Jsou tam i ty vztahy s Ruskem a tak dále. Svět se mění, to je jasné, ale musíme postupovat nesmírně obezřetně, pokud chceme, aby zůstali na naší straně. Pan Sovko, paní Sovko. Omlouvám se říká řečník. Takže ráda bych rovněž poděkovala za vaši zprávu, možná pár věcí ohledně imigračních záležitostí. Já o tom pohovořím i v pozměňovacím návrhu. S Iránem zrušili výzovou povinnost, jsou tam i problémy s Bosnou a Hercegovinou především. Vidíme tam veliký příliv uprchlíků Čili to by mělo být zdůrazněno jako jedna z podmínek Srbsku. Jsme rádi, že řídí problémy s migrací, ale měli by postupovat obezřetně, pokud jde o zrušení výzové povinnosti se zeměmi, které jsou zdrojem uprchlíků, protože to může samozřejmě ohrozit tyto obrovské toky uprchlíků i okolní země. Děkujeme a posledním je Arnaud Danjon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych rovněž poděkoval za vaši zprávu, která je opravdu velice kvalitní. Tři body, stručně. První i přesto, že zde hovoříme opravdu o mnoha podrobnostech, pokud jde o parlamentní zprávu, parlamentní fungování, já si myslím, že je to trošku takové vždycky zarážející, když tam budeme hovořit o takových podrobností o parlamentu mm, a v podstatě vlastně se jedná o třetí zemi. Dále je to svoboda eh, projevu v médií, to je zásadní pro právní stát. To si myslím, že je dobře, že to zdůrazňujeme ve vaší zprávě. Jedna věc, která se týká Srbska, ale nejenom Srbska, ale i ostatních zemí v tomto regionu, eh, je nezávislost médií přece tam samozřejmě musíme hovořit i o moci, o vládě. Nezávislost médií totiž samozřejmě je i záležitost určitých tlaků, skupin, finančních skupin, oligarchů a tak dále. Proto jsem velice rád, že se zde objevila ta věta, ohledně transparentnosti vlastnictví, akcionářství médií, protože některá jsou protivládní, to vidíme ve všech těchto zemích západního Balkánu, které mají svobodu projevu skutečně za, zaručenou, zajištěnou, někdy to můžeme srovnávat i s našimi eh, zeměmi. Pan zpravodaj jistě to potvrdí a tato média jsou opravdu nezávislá. Třetí věc, to, co řekl pan Castaldo, s tím a kolegyně Dubravka, s tím souhlasím, aby skutečně se nám přiblížili, pokud jde o otázky zahraniční politiky, ta svoboda, kterou využívají některé členské státy ohledně společného stanoviska, například postoj k Rusku. Já si myslím, že tam bychom měli posílit ještě naše očekávání vůči Srbsku protože tyto naše vztahy skutečně jsou velice důležité, ale já nevím, zda bychom měli tlačit na Srbsko v tomto ohledu, pokud jde o jejich zahraniční vztahy. Děkujeme panu Danžánovi. A nyní to bude za D. Genier Luis Calabera. Děkuji za slovo pane Merk Alistře, za tuto skvělou zprávu, která vzala v potaz naši zprávu o rozšíření o Srbsku. Plně s vámi souhlasím v tom, že Srbsko, ano, je součástí této evropské perspektivy a my skutečně doufáme, že další kapitoly budou otevřeny co nejdříve je důležité zdůraznit eh, to tempo jednání se Srbskem, které nezáleží pouze na pokroku v technických oblastech, v jednotlivých kapitolách, ale zároveň, jak už jsme se o tom zmínili několikrát, i možnost Srbska pokročit v oblasti právního státu a normalizaci vztahu s Kosovem. Je to takové kritické období kde potřebujeme, aby institucionální legislativa skutečně fungovala v praxi, produkovala jasné výsledky. Vy jste se zmínil například o boji proti korupci, organizované trestné činnosti, svoboda médií a ochraně menšin. Jsme velice rádi, že i na návštěvě v květnu jste zúraznili všechny tyto věci a věnovali především pozornost eh, dohledu ze strany srbského parlamentu, což bylo zdůrazněno i v SAPC nedávno. My jsme opravdu velice rádi, že Evropský parlament, komise skutečně může v tomto ohledu posílit tento proces rozšíření, aby to bylo založeno na dosažených výsledcích a že Srbsko skutečně v tomto procesu pokročilo a zároveň je to důležitost komunikace, benefitů, které představuje vstup do EU pro srbský národ a zároveň doufáme, že to podpoří určité proevropské nálady v Srbsku, protože samozřejmě, že nakonec to bude lid, který bude muset rozhodnout o dalším směřování Srbska do budoucna. Takže ještě jednou děkuji za slovo a ještě jednou děkuji za tento návrh zprávy. Děkujeme paní Luiz Kalabere a pokud nejsou žádné další poznámky z vaší strany, tak bych vám všem rád poděkoval za vaše příspěvky. A is the 30th of August, 11 in the morning. So you have a whole summer break time to table your amendments.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 pokud jde o pokrok mm, dosažení tohoto zemí. Byl jsem trošku omezen rozsahem textu, který jsem měl k dispozici, takže pouze několik hlavních budů a vašich pozměňovacích návrhů. Úplně na úvod bych rád řekl, že Kosovo skutečně udělalo pokrok v nedávné minulosti. Tento pokrok mohl být ještě větší. Samozřejmě, že to má mnoho důvodů. Politické strany v parlamentu jsou trochu mm, roztříštěné, právě proto je obtížné dosáhnout určitých koncenzů. Dále ta externí komunikace občas vázne do určité míry. Ovšem mnoho zákonů již bylo schváleno, zákony, které jdou právě směrem integrace do Evropské unie, což považuji za velice důležité. Jedna další věc, která byla zdůrazněna, je důležitý krok při ratifikaci demarkační dohody ohledně hranic s Černou horou. To je jedna z nejdůležitějších podmínek vízové liberalizace víz s Kosovem což eh, považuji za důležité, protože Kosovo je jedinou zemí západního Balkánu, jejíž občané nemohou svobodně cestovat eh, do EU. Myslím si, že Evropský parlament, jakož i Evropské společenství jako celek by mělo vystupovat jako spolehlivý partner a pokud budou podmínky splněny, měli bychom této oblasti i odvést náš díl povinnosti. A já doufám, že politická vůle na radě rovněž existuje v tomto ohledu a doufám, že k tomu dojde brzo. Ve své zprávě jsem zdůraznil i problematiku korupce a organizovaného zločinu. Toto je ještě pořád problémem, je to proces, který bude přetrvávat i do budoucna. Jsem si vědom toho, že budeme potřebovat další úsilí pro zredukování rizik spojených s těmito fenomény. Dále je to vliv politiky na justici a jiné vládní, například posty, funkce a zároveň je zde problém. boje proti korupci na té nejvyšší úrovni. Takže spolupráce mezi justicí, policií a orgány činnými v trestním řízení jsou, je zásadní. Právě proto očekáváme že to bude tímto způsobem pokračovat a že i nedávná vražda, ke které došlo, bude co nejdříve vyšetřena. Zároveň se domníváme, že bychom měli zdůraznit i to, co bylo částečně zmíněno v Srbsku. Rádi bychom viděli normalizaci vztahu mezi Bělehradem a Prištinou a zároveň pokračování tohoto dialogu co nejdříve. Toto by nás mělo přiblížit našemu cíli. Obě dvě strany by měly splnit své povinnosti v rámci tohoto dialogu, tak abychom všichni udělali důležitý krok vpřed. Je důležité, aby tento dialog proběhl transparentním způsobem, protože je správné, informovat kosovský parlament. A zároveň si myslím, že jim to poskytne dostatečnou příležitost ehm, pro podporu dalších kroků do budoucna. Na závěr bych rád zdůraznil věc, která je rovněž důležitá, a to je otázka environmentální. V této zprávě jsme zdůraznili tuto oblast, čistotu ovzduší v Prištině například. Má to dopad na zdraví obyvatel a v Prištině se jedná zároveň i o důsledky energetického sektoru v Kosovu. Elektrárny jsou v tomto regionu jedním z nejvíce znečišťujících faktorů a právě proto si myslím, že by Evropská unie v tomto ohledu mohla této zemi hodně pomoci. Programy energetického charakteru, obnovitelné zdroje jsou zásadní, pokud chceme zlepšit kvalitu života místních obyvatel. Takže tolik eh, stručně a jsem si jistý, že stínoví zprávodajové a ostatní kolegové mm, rovněž předloží velice kvalitní pozměňovací návrhy a skutečně doufám, že nakonec z toho vzejde velice kvalitní text a kvalitní zpráva. Děkuji. Děkujeme panu Šoltésovi za jeho prezentaci a nyní to bude předseda delegace pro tento region, pan Picula, ale ten zde není, takže začínáme zástupci jednotlivých politických skupin. Je to nejprve pan Preda za EPP. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rovněž rád poděkoval kolegovi Šoltésovi za návrh zprávy. Trošku mě překvapilo, že v této první verzi zprávy nehovoříme vůbec o tom, že pět členských států zatím neuznalo Kosovo. Je to pět z 28, ale i přesto jde o stanovisko, které je respektováno v EU, tomu tak prostě je. Musíme uznat eh, rozdílená stanoviska, která se týkají uznání či neuznání konkrétního státu. Trošku mě překvapilo, že se zde nehovoří o častém eh, zneužívání například slzného plynu. Já jsem před týdnem hovořil s předsedou parlamentu v Prištině právě o této problematice. Takže to si myslím, že to je i odpovědnost parlamentu, pokud jde o tyto politiky. Dále je to dialog, dialog mezi Prištinou a Bělehradem. Tam samozřejmě očekáváme především přijetí dohod, které se týkají například e, i asociaci e, srbských e, komunit. Mm, a dialog by snad měl i na konci tohoto týdne deblokovat, odblokovat tuto situaci, že by snad mohlo dojít k pokroku v rámci tohoto dialogu mezi oběma hlavními městy. Myslím si, že by to bylo dobré pro všechny členské státy, které zatím ještě neuznaly Kosovo. Děkuji. Děkujeme panu Predovi. Pan Pancéry má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval zpravodaji za návrh textu. Domnívám se, že Kosovo je zásadní součástí strategie pro západní Balkán, kterou musíme prosazovat. Kosovo je zároveň takovým Eh, určitým lakmusovým papírkem, který poukazuje trochu i na nesourodý postoj k této zemi. Takže německé tlumočení nám nefunguje, angličtina funguje, takže já bych... Mám teda začít ještě jednou, pane předsedo? Takže ještě jednou. Kosovo je jednou z, samozřejmě ze zásadních součástí strategie vůči západnímu Balkánu, ale zároveň to takový latmusový jak poukazující na určité kontradikce v rámci této strategie na evropské straně. Rozšíření, například před chvíličkou jsme hovořili o Srbsku, musíme si prostě zvolit, zda budeme implementovat politiky, které vedou k tomuto rozšíření. Já myslím, že ano, že bychom měli ale nemůžeme zde sledovat dvě strategie, to znamená například nerozšíření a nevyvíjet tlak v tomto regionu, například ehm, ruský nebo turecký vliv v tomto regionu. Ten mám na mysli. Dále je to zároveň otázka, o které jsme hovořili před chvíličkou. Pět zemí EU zatím ještě neuznalo tuto zemi. Nevím, zda je to dobrý základ pro další pokračování celého procesu na západním Balkánu. Myslím si, že v Kosovu právě vidíme obrovský problém politické fragmentace, která má negativní dopad například eh, i na místní parlament a na efektivitu kroků vlády, například neakceptovatelné záležitosti týkající se mnoha poslanců, používání slzného plynu toho skutečně nevím, zdá poukazuje na dobré fungování parlamentu, mělo by dojít k odsouzení těchto kroků. Je dobré zároveň, že je zde dohoda ohledně hranic s Černou horou, ale boj proti korupci, justiční systém, toto všechno musí eh, pokračovat eh, s větším úsilím, především pokud jde o místní orgány. Tam se očekává účinnější postup v boji proti praní špinavých peněz. Relevantní legislativa musí být sladěna s mezinárodními pravidly a s aky communautaire, například kapitola, která zdůrazňuje lidská práva. Víme, že je zde právní rámec, který zachovává evropské standardy do velké míry, ale je zde pořád ještě problém s jejich aplikací těchto standardů a norem, které zaostávají. Zároveň je to problém, který se týká svobody projevu a svobody tisku. A dále je to normalizace vztahů se Srbskem. Kosovo je odhodláno k dialogu, ovšem potřebujeme větší úsilí vyvinout i v tomto ohledu. A na závěr, v období, kdy připravujeme zprávu o Srbsku, pane předsedo, nesmíme zapomínat na to, že srbská otázka je velice úzce propojena s kosovskou otázkou. Nemůžeme eh, se domnívat, že dojde k rozšíření o Srbsko a zároveň na Kosovo zapomeneme. To by byl obrovský problém. Děkujeme, říká pan předseda. Děkujeme panu Pancérimu. Milí kolegové, kolegyně, rád bych vás informovala o tom, že zde, zde máme i odpověď SVČ ohledně agendy Mm, zítra bychom mohli přidat 18a bod ohledně Kišiněvu a Moldávie po výměně názoru se zástupcem z Kataru. Pokud vám to takto bude vyhovovat, ten, vím, že eh, nám bylo řečeno, že dneska bohužel zde nemáme žádné zástupce, ale že zítra by to bylo možné v kolik asi Ereku v Možná, že sekretariát by mohl informovat všechny kolegy, které zajímá um, situace v Moldávii. Děkuji a nyní se dostáváme ještě k dalším řečníkům ke Kosovu. Dalším zástupcem je pan Vajkl za ALDE. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych... Já se omlouvám, pane předsedo. Já bych možná nejprve dal slovo kolegyni. Děkuji za slovo. A děkuji, děkuji eh, za tuto možnost. Ráda bych poděkovala zpravodaji za tuto kvalitní zprávu. Pro nás eh, je tato zpráva skvělým základem. Rádi bychom zdůraznili za ALDE několik bodů a několik Eh, záležitostí z, přímo z reality, pokud jde například o otázky rovnosti, reproduktivní práva, nezaměstnanost žen, genderové násilí, eh, selekce nenarozených dětí, eh, dále jsou to volby a tak dále. Pokud je o EU Lex, tak tam bychom měli se podívat především na otázky mandátu. Pokud jde o vzdělávání, větší úsilí by mělo být věnováno boji proti diskriminaci a segregaci. Zpráva o zdravotní je důsledně komplexní, ale měli bychom se věnovat i kvalitě léčiv. A s ohledem na ekonomiku bych viděla ráda více důrazu na malé a střední podniky. Zároveň nesmíme zapomínat na nešťastný vývoj v oblasti pravicové a nacionalistické rétoriky, extrémně pravicové rétoriky a právě proto bychom měli například podporovat tento region a jeho zapojení do různých kulturních projektů. Já vím, že Kosovo udělalo určitý pokrok například i v oblasti eh, voleb nebo volného pohybu zboží osob a boj proti eh, nelegální migraci. Takže všechny tyto eh, body ve zprávě jsou a my bychom za to rádi poděkovali. Děkujeme, říká pan předseda a další na seznamu je pan Epipideus, který je zástupcem nezahrazených. Prosím, dávám slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Tato zpráva, která se týká pokroku v Kosovu je velice jasná, velice přesně poukazuje na problémy, na výzvy, které před námi stojí, pokud tato země, sem, pokud by se stala členem Evropské unie. Neměli bychom v tomto ohledu ovšem brát v potaz pouze už se zaměřené politické záležitosti, ale vzít v potaz celkový pokrok této eh, země. Samozřejmě, že zároveň to může takový vstup představovat pro Evropskou unii i určité problémy. Je to země, která se otrhla od Srbska, kdysi to byla součást Srbska a je to kolébka srbské civilizace, tento region, takže je to obrovský problém naše diskuze s Bělehradem v tomto ohledu budou nesmírně obtížné. Některé členské státy, jak víme, zatím ještě to slovo dokonce ani neuznali, e, což e, je pochopitelné, protože víme, že způsob, jakým došlo k vytvoření této země, by mohlo být precedentem i v jiných regionech světa. Takže bychom měli být velice obezřetní s ohledem na to, čeho chceme dosáhnout, při vstupu této země do Unie a vyvarovat se dalším třením a problémům. Například konfederace z Albánii, o kterou mají zájem, to by znamenalo obrovský problém v tomto regionu, protože Albánie má mm, expansní přístup eh, vůči svým sousedům. Proto musíme být velice obezřetní, eh, pokud budeme zvažovat vstup této země do EU. Děkuji, říká pan předseda. Dubravka Šujca. Děkuji, Dubravka Šujca. Děkuji, Davide. Já si myslím, že tady jsou dva hlavní problémy. Nejprve děkuji panu Šoltesovi za první zprávu o pokroku. Eh, myslím si, že je potřeba eh, ji pozměnit. Jsou tu dva klíčové problémy v souvislosti s Kosovem. Za prvé, pět členských států Kosovo neuznalo, eh, což je problém na naší straně. A potom existují velice úzké vazby mezi vstupem Srbska do EU a vstup, vstupem Kosova do EU. Bez vylepšení dialogu a bez nějaké organizace vzájemných vztahů nemůže proběhnout vůbec nic. Tyto dvě věci spolu tedy souvisí. A mně v té zprávě eh, něco chybí. Vy hovoříte o mostu Metrovica, ale už nezmiňujete srbské obce na severu Kosova. Eh, o těch v této zprávě není vůbec nic. Takže já si myslím, že eh, ty by se tam objevit měly. Vítám vytyčení hranice s Černou horou, ale bez liberalizace víz nepomůže nic. Takže já vítám to, co zmiňujete o liberalizaci víz. A e, na začátku příštího měsíce podám pozměňovací návrhy. Děkuji, Dobravko Knut Fleckenstein. za naši skupinu už v podstatě všechno řekl pan Pancery. Já bych jenom chtěl eh, ještě trošku jasněji formulovat eh, jeden bod, než ho formuloval můj předřečník. Platí tady to, co platí i pro ostatní země západního Balkánu, že eh, zůstáváme jako EU důvěryhodní. A pokud chceme zůstat důvěryhodní pro Kosovo, pokud chceme, aby tam proběhly další reformy, tak musíme i my vypracovat naše domácí úkoly a musíme být i nadále hodní jejich důvěry. A k tomu patří, abychom po jasné definici toho, jaké podmínky je třeba ještě splnit, proběhla liberalizace víz pro Kosovo. Je to jediná země, která nemá možnost svobodně cestovat a my jsme tehdy úplně na konci říkali, že se tomu budeme věnovat. Teď je potřeba, otázka, teď je potřeba vyřešit otázku hranic s Černou horou. E, není tu vůbec žádný důvod, aby Rada letos v létě konečně nevyslala e, jasný signál, že e, bezvízový styk přijde. Děkuji Knotu Fleckensteinovi. Ještě tři řečníci na seznamu. Ivo Weigl, Edward Kukan a pan Voštinaru. To je všechno? Dobře. Takže Ivo Weigl. Děkuji, pane předsedo. Já taky budu mluvit svou mateřštinou. Takže prosím, nasaďte si sluchátka. Kolegyně Vautmans už v podstatě nastínila nejdůležitější body pro naši frakci. Tím mám na mysli ekonomickou konsolidaci Kosova jakožto budoucího partnera EU. Mnozí řečníci přede mnou řekli, že vztahy mezi Srbskem a Kosovem jsou velice důležité a že je potřeba, aby mezi nimi panoval dialog. což má vliv na evropské perspektivy Kosova i Srbska. Dnes ale hovoříme pouze o evropských vyhlídkách Kosova. Takže podle mě je velice důležité, aby tato část bývalé Jugoslávie si uchovala realistickou výhlídku na členství v EU. Zpráva obsahuje mnoho poznatků, o e, relativním či faktickém pokroku, který je ovšem e, občas nedostatečný. Musíme ale mít na paměti, že e, Kosovo je nejméně rozvinutou částí bývalé Jugoslávie, takže těžko očekávat od ní nějaké skokové zlepšení. Musíme ale pamatovat na jednu věc, že musíme Kosovo respektovat. Kosovo si zaslouží respekt i z Bělehradu, což eh, platí pro oboustranné vztahy mezi Bělehradem a Prištinou. Mezi těmito dvěma zeměmi dochází k určitým incidentům a často slýcháme, že k ním dochází pouze na území Kosova. To je možná pravda. Nicméně pachatelé těchto incidentů velice často pocházejí ze Srbska, a nerespektují eh, místní orgány, například místní policii, místní pravidla a dobré sousedské vztahy. A nakonec bych chtěl říct ještě jednu věc. Přesně nechápu Španělsko a jeho výhrady k evropským vyhlídkám Kosova. snaží se tak nějak, Španělsko se tak nějak snaží přirovnávat situaci Kosova ke svým vlastním interním problémům s katalánskem a baskickem. Kosovo je něco jiného a nemyslím si, že španělský pohled by měl mít eh, vliv na vyhlídky Kosova. Děkuji, Edward Kukan. Děkuji, pane předsedo. Eh, několik poznámek. Díky Igoru Šoltesovi za dobrou zprávu po těch turbulentních letech, kterými Kosovo prošlo, eh, je pravda, že nějaký pokrok nastal, ale já bych čekal více. Čekal bych více od politických lídrů Kosova. Je potřeba, eh, aby existoval konzistentní závazek k reformnímu procesu, zejména v oblasti právního státu a boje proti korupci. Političtí lídři by měli jednoznačně prokázat také závazek vůči těm specializovaným komorám, což je právě důvod, proč eh, společné zasedání Evropského parlamentu a Kosovského parlamentu se nedopracovalo ke společnému prohlášení, což je velice špatné. Na druhou stranu bych chtěl pogratulovat Kosovu ke konstruktivním eh, bilaterálním vztahům a konečně k vymezení hranic s Černou horou. Právě tak sladění s evropskou společnou bezpečnostní a zahraniční politikou. To už zmínil pan Fleckenstein. Měli bychom být velice objektivní a féroví k oběma stranám, pokud jde o ten dialog. Možná bych dokonce řekl, že by bylo dobré použít stejnou formulaci v usnesení o Kosovu a usnesení o Srbsku, protože jinak budou oba mít pocit, že jsme k ním nefér. Jedni si budou stěhovat, že viníme ze všeho je, Kosovo si bude stěžovat na to tež, takže tady je ohrožena naše důvěryhodnost a přitom my bychom jim měli pomáhat. Není pochyb o budoucí evropské orientaci Kosova, ale a to je má poslední poznámka. Všímám si toho, že mnozí kolegové používají v souvislosti s budoucností Kosova slovo naděje. Já si myslím, že naděje je příliš málo, měli bychom být mnohem rezolutnější. Děkuji, Edvarde. A nyní konečně Viktor Boštinaru. Děkuji, pane předsedo. Já mám dva komentáře. Navážu na kolegu Kukana naděje. Pro obě strany i pro nás je jasné, že neexistuje žádná alternativa, žádná náhražka za usmíření mezi Bělehradem a Prištinou. To je zcela zaručené. Žádná z těch dvou stran nemůže ignorovat tento blokující faktor, kterým eh, znemožňuje rozhovory a vyjednávání a případný budoucí vstup do Unie. Proto je potřeba trvat na tom, že vyjednávání musí pokračovat. A druhý komentář. Strategicky je nemožné kdyby západní Balkán byl integrovaný, ale v jeho středu byla nějaká černá díra. To zkrátka nejde. Není možné uh, úplně izolovat Kosovo jako ostrůvek a odstřihnout ho od případného uh, unijního bloku. Začíná být problém s časem pro celý region, pokud, nedos, pokud nenastane žádný pokrok v našem přístupu ke Kosovu. A konečně, abych odpověděl kolegovi Vajglovi. Těch pět zemí, které neuznávají Kosovo. Tak kolegové, tady nejde ani tolik o Kosovo. Možná to nemá vůbec nic společného se vztahy s Kosovem. Důvod, proč těch pět států Kosovo neuznává, souvisí s tím, jak těchto pět zemí eh, chápou mezinárodní právo a jeho ustanovení o právo na sebeurčení a právo od, od, na odtržení. Takže já bych apeloval na tento výbor a na komisi a na radu, aby se zamysleli nad tím, jaké záruky bychom mohli těm pěti zemím dát – aby eh, se přestali takto zdráhat, protože já opakuji, Rumunsko nemá vůbec nic společného s Kosovem, nemá s ním žádné spory, žádné konflikty, žádné konfrontace. A přesto náš prezident nedávno navrhl, že bychom mohli pomoci oběma stranám vyjednávat ale přitom z Prištiny jsme obdrželi velice negativní reakci. Je ale potřeba si uvědomit, proč ne. A to by mohlo usnadnit budoucí vyjednávání. Děkuji vám. Děkuji, pane Boštinaru. Teď paní Luis Calavera eh, z DG Děkuji moc krát. Děkuji panu Šoltesovi za vynikající návrh usnesení, který reflektuje zjištění komise z roku 2000, za rok 2018 ve zprávě o pokroku o Kosovu. Souhlasím s tím, že v Kosovu probíhají pozitivní vývoje, přinejmenším v investičním klimatu ze všeho nejdůležitější je samozřejmě ratifikace demarkační dohody s Černou horou. Zároveň, jak víte, pokro, tempo pokroku eh, v reformách je příliš pomalé a vy jste správně identifikovali určité polarizace na politické scéně, eh, vzešlé z voleb v roce 2017. Potřebujeme ale podporovat Kosovo v jeho reformní agendě, máme značný zájem na tom, aby ekonomické reformy probíhaly v pořádku a je potřeba vyhýbat se jakýmkoliv iniciativám, které by mohly ohrozit makroekonomickou stabilitu Kosova ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Velice pozorně budeme muset sledovat reformu státní zprávy a také implementaci eh, různých reform v oblasti právního státu. Pokud jde o životní prostředí, tak e, samozřejmě e, čistota ovzduší je pro Kosovo důležitou prioritou a proto společně s kosovskými úřady e, razíme energetickou politiku, která by obsahovala dva pilíře, energetickou účinnost a obnovitelné zdroje. A využíváme nástroj předstupové pomoci k tomu, abychom jim pomáhali v tomto úsilí. Momentálně dáváme 10 milionů na energetickou účinnost v Kosovu, eh, což eh, zvýší energetickou účinnost všech eh, veřejn, nebo státních budov, státních nemovitostí v Kosovu, protože nejlepší energie je taková, kterou vůbec nevyužijete a můžete ji ušetřit. Souhlasím s paní Vautmans v tom, jak důležitá je kultura v oblasti usmíření a ekonomického rozvoje. Proto žádáme operační radu, aby implementovala pilotní projekt zase za pomoci před, nástroje předstupové pomoci aby, vytvoř, aby byla vytvořena nabídka produkt, turistických produktů založených na kulturním dědictví, aby se mohl na této nabídce eh, příslušný sektor rozvíjet. Nechceme jenom podporovat cestování v rámci regionu, aby se lidé lépe poznávali, ale chceme do regionu přilákat také Evropany, protože je potřeba, aby naši občané měli o tomto regionu větší povědomí. Potom tu byla řeč o liberalizaci víz, což je prioritou v jednáních s Kosovem. Víte, že komise, konkrétně DG Home, provedly v Kosovu eh, misi eh, na počátku roku a teď vypracovávají hodnocení eh, posledních kritérií pro liberalizaci víz, konkrétně posílení boje proti korupci a organizovanému zločinu. A já doufám, že toto hodnocení bude hotové velice brzy. Děkuji vám. Děkuji moc krát paní Ruiz Lavera. Igor Šoltes to chce ještě zhrnout. Já bych chtěl poděkovat kolegům, stínovým zpravodajům a DJ Near za komentáře. Ještě bych chtěl říct, že vzhledem k určitému eh, omezení délky tohoto návrhu stanoviska se tam nevešlo všechno, co bych si představoval. Těším se na konstruktivní pozměňovací návrhy. A ještě jednu větu na závěr. Myslím si, že pan Fleckenstein zmínil velice důležitou věc. Jestliže Evropská unie chce zůstat důvěryhodným partnerem v tomto dialogu, tak musíme plnit i my naše povinnosti. A tohle je zásadní chvíle eh, pro Kosovo v souvislosti s liberalizací víz. Děkuji. Děkuji Igore Šoltesi. To byl velice důležitý postřeh pro nás zpravodaje je nejdůležitější, je hlavní problém, že máme omezený rozsah a pak nás vždycky kritizují, že jsme nezmínili tohle, že jsme nezmínili tamto. Komise nemá vůbec žádná omezení. Komise může psát nekonečné dokumenty, 500 stránek, my ne. A proto se musíme vyjadřovat tak precizně a nakonec budeme muset snášet kritiku za to, že jsme nezmínili detailně úplně každý problém. Tak kolegové, harmonogram je úplně stejný jako u Srbska. To znamená, lhuta pro pozměňovací návrhy je 30. srpna v 11 hodin dopoledne. Teď jdeme na další bod a doufám, že to stihneme do 12.30. Zpráva komise o Albánii za rok 2018 a dávám slovo e, zpravodaji Knutu Fleckensteinovi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, teď v neděli e, už po čtvrté e, Albánie byla uznána jakožto kandidátská země na Eh, pro, pro vstup do EU. Eh, bylo doporučeno eh, schválit vyjednávání o vstupu, zahájit vyjednávání s Albánií a já jakožto zpravodaj vítám tento jasný výrok a podporuji toto doporučení z celého svého přesvědčení a jsem rád, že to tež nečiní pouze moje frakce, ale i další kolegové z jiných frakcí, z EPP a z ALDE a také ze Zelených, abych zmínil ty, kteří mě napadají jako první. Ukázali jsme i v uplynulých debatách, že z takto důležitého tématu nechceme dělat stranické spory a bylo by dobré, kdyby v v posledních týdnech se tohoto přístupu k Albánii drželi všichni. Já mám radost z toho širokého souhlasu. Eh, Albánie si zaslouží eh, takto jasné doporučení k zahájení hovoru, i když samozřejmě dobře víme, že mnoho věcí není tak, eh, jak vláda, parlament i my si představujeme. Jednak se se Albánie vyznačuje mezi zeměmi na západním Balkáně tím, že probíhají reformy, které jsme požadovali, a to ve všech takzvaných klíčových prioritách. A za druhé, Albánie momentálně provádí ambiciozní reformu justice, která jde nad rámec toho, co požadovala komise v roce 2010 ve svém stanovisku k, při, k, ke vstupu Albánie do Evropské unie. Proces lustrace je v plném proudu a vykazuje nyní první výsledky a kromě toho má potěšující, odstrašující účinky. Takže je to velice dobrý nástroj do budoucna. V oblasti veřejné zprávy probíhají také rozsáhlé reformy a e, ty dosažené úspěchy musí být prosazeny i na lokální úrovni. Možná se ptáte, proč tak speciálně zdůrazňuji reformu justice. Je to proto, že existuje politická vůle pro takto mimořádně zdlouhavou reformu a rozsáhlou reformu, e, která vykazuje e, velké evropské ambice. A není to jenom vláda, která prosazuje tyto reformy, ale celý parlament, včetně opozice, včetně tehdejší opozice, takže celý parlament na tom má zájem. Zkušenosti z albánské reformy justice jsou důležitým příkladem i pro další kandidátské země a tím se týkají celé naší strategie pro západní Balkán. A za třetí, reforma justice eh, má eh, pozitivní eh, spillover efekt i na další klíčové priority protože víme přesně, že zbývá ještě vykonat mnoho v boji proti korupci, v boji proti organizovanému zločinu, ale bez nezávislého soudnictví by tento boj byl značně těžký. Já jsem se ve své zprávě pokusil uvést i eh, ty body, eh, kde eh, se příliš nedaří a kde je potřeba pracovat dále. K tomu patří i vlastně základní práva. Jestliže chceme, aby firmy investovaly v Albánii, tak je potřeba, aby vznikl správní základ, který by budil důvěru, s čímž můžeme i my eh, pomoci. Eh, chtěl bych ještě využít příležitosti k tomu, abych jasně řekl eh, týden před zasedáním rady, že velké frakce tohoto parlamentu se vyjádřily jednoznačně, komise také, a proto prosíme radu, aby eh, se zase nevěnovala nějakému eh, krasořečnění, ale aby vyslovila jasné ano pro eh, zahájení vyjednávání s Albánií a s Makedonií ohledně liberalizace víz pro Kosovo a ohledně otevření některých kapitol se Srbskem a Černou horou. Děkuji vám. Děkuji, pane Fleckensteine, za tuto krátkou prezentaci zprávy o Albánii a dostáváme se k jednotlivým řečníkům. Podle mého seznamu se chtějí přihlásit o slovo kolegové Kukan, Boštinaru, Šoltes, Hadži Georgiou, Sakorafa, Epitideos, A to už je asi všechno. Takže šest řečníků. V tom případě navrhuji, aby každý hovořil zhruba dvě minuty. A slovo má nejprve kolega Kukán. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji Knutovi Fleckensteinovi eh, za to, že velmi jasně pohovořil o tom, jak to vypadá s Albánií. Chci říct jasně, já eh, plně podporuji výzvu stanovení data ohledně otevření kapitoly. Albánie pokročila, co se týče integrace a je důležité, aby Albánie postoupila kupředu v tomto procesu a také z toho důvodu, že naše pověst je v sázce v tomto regionu. E, já, protože jsem zapojen plně do situace v této zemi, tak vám můžu říci, že situace Eh, se vyvíjí v Albánii, i když tam existuje eh, velká polarizace. Každopádně ale se eh, zlepšuje politická situace v Albánii, diskutuje se v parlamentu a albanští občané volají potom, aby jejich političtí zástupci dostali standardů. Jedná se o velmi závažnou reformu a to chce čas. Nejedná se o jednoduchou záležitost. Musíme pochopit, že provádění takovýchto reform si vyžaduje čas. A zde eh, bych chtěl ří, eh, říct si klobouk dolů a chtěl bych eh, poděkovat komisi ESVČ za to, že poskytla podporu těmto reformám v Albánii. To si myslím, že by zde mělo být zmíněno, protože odvedli obrovský kus práce. Každopádně Albánie musí ještě udělat eh, velký kus práce, souhlasím eh, se zpravodajem. Nemám, co bych tomu dalšího dodal. A závěrem, co se týče politiky eh, rozšiřování a proces, který je založen na podmíněnosti, tak může být omezený. Nemůžeme být rukojmými politických kroků, protože pokud se splnila nějaká podmínka, tak musíme dostat svým slibům, protože jinak si tady zahráváme z důvěryhodnosti Evropské unie a to platí v případě Albánie. Děkuji Edvarde Kukane a nyní Igor Šoltes. Dvě minuty. Děkuji za slovo. I já Děkuji panu zpravodaji za tento výborný návrh, který je na šesti stránkách. Podporujeme eh, téměř eh, vše v tomto dokumentu a v tento moment eh, bych chtěl pohovořit o odstavci 28. My tady vítáme o tom bezpro mm, té otázky kody v té vodní elektrárny, ale chceme, eh, aby to bylo mnohem přesnější, protože když tady hovoříme o tom, že více než 40 eh, těchto projektů je v chráněných oblastech a to je neakceptovatelné. Musíme eh, pokračovat v našem volání po ochraně biosféry. Musí se stanovit Eh, katastr a také podél řeky. Ano, my eh, sázíme na obnovitelné energie a na vodní elektrárny. A to je v souladu s pařížskou dohodou. Ale více než 2800 eh, projektů se chystá a jsou to zajímavé investice z hospodářského hlediska a veřejné banky jako Evropská investiční banka nebo eh, Banka pro rozvoj, tak eh, tyto banky by neměly investovat eh, do projektů, které jsou v chráněných oblastech a kde není sociálně hospodářský dopad. Děkuji Igore Šoltesi. A nyní pan Hadži Giorgio za, za GUE. Děkuji. Chci poděkovat eh, panu zpravodaji, jsem stínovým zpravodajem a mám za to, že jsme dobře spolupracovali a doufám, že výsledek bude pozitivní a bude prospěšný pro Albány. Albánie dosáhla značného pokroku, ale musí pokročit ještě více, tak aby se zrychlil proces přistoupení. Za prvé musí respektovat eh, kodaňská kritéria, která jsou milníky procesu přistoupení, rovněž politický dialog. Ten je potřebný a zároveň je třeba mít inkluzivní demokracii, kde se budou respekt reflektovat eh, různé názory a také, aby se respektovala platná legislativa. To je věc, kterou musí plnit všechny členské státy to, co jsme zažili v albánském parlamentu, co jsme byli svědky v prosinci, tak to eh, opravdu není nic eh, pěkného. Potom to souvisí také s nezávislostí Eh, soudnictví. Existují také problémy, pokud jde o organizovanou eh, trestnou činnost, obchodování s lidmi, potom máme otázku svobody slova, nezávislost eh, sdělovacích prostředků. Albánie musí dosáhnout pokroku rovněž v oblasti respektování práv menšin. Musíme skončit se sociální inkluzí a diskriminací. Zároveň musíme uh, Eh, chránit vlastnická práva všech občanů, hlavně menšin. Albánie musí spolupracovat se svými sousedy v duchu solidarity a musí plnit své závazky. V tomto smyslu je potřeba eh, přistoupit k řešení územních eh, sporů se sousedícími státy, tak jako tam hovořil pan Juncker v Albánii v únoru. Já očekávám, že prostřednictvím pozměňovacích návrhů, které předložíme, se tato zpráva ještě vylepší. Děkuji. A nyní pan Epipideos. Eh, děkuji, pane předsedo. Rozhodnutí rady zahájit vyjednávání s Albánií, bude muset zohlednit určité parametry, které jsou v této zprávě a o kterých hovořili předřečníci. Já se chci soustředit na několik bodů. Za prvé, otázky interní. Porušují se lidská práva, především pokud jde o řeckou menšinu, což je největší menšina v Albánii. došlo k porušování lidských práv této menšiny. E, také se v Albánii snaží snížit počet těch, kteří patří do této menšiny. A všemi možnými způsoby. E, třeba jim e, berou jejich majetky na pobřeží nebo zavírají kostely kladou překážky podnikům, eh, které jsou vedeny těmito osobami. Nezapomeňme rovněž, že Albánie se snaží o expanzi a pokud toto nebudeme řešit, tak eh, tyto problémy nevyřešíme a musíme je vyřešit, než Albánie vstoupí do EU. Eh, děkuji pan Boštináru na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já bych vám chtěl připomenout, kde jsme se nacházeli v roce 2014, když jsme diskutovali o Albánii a jak sporné byly diskuze o Albánii. A byl to takový uh, tvrdý boj mezi, uh, ale mezi bloky socialisty a mezi EPP. A nyní už máme návrh, kde se dospělo k určité dohodě, eh, k určité schodě a Zakládá se to na pokroku, kterého dosáhla Albánie. Albánci by měli být pišní na tento pokrok. A proto já plně podporuji výzvu pro radu, aby začala s vyjednáváním o Albánii. Já bych opravdu velmi vřele uvítal sladění Albánie s naší zahraniční a bezpečnostní politikou. To je rovněž pobídka, aby ostatní země udělali to tež. A e, zároveň velmi e, vítám tak důležitou regionální úlohu Albánie. A média nejsou vždy příznivě nakloněná Albánii a jakou úlohu sehrává premiér a Albánie v regionu. A závěrem, pane předsedo, my, parlament, jsme dosáhli pokroku v Albánii díky moudré spolupráci mezi politickými skupinami v Evropském parlamentu a díky našemu velmi modrému rozhodnutí nebojovat proti sobě, co se týče Albánie a Severní Makedonie. A závěrem bych chtěl opět vyzvat, pane předsedo, naše kolegy, aby nadále pokračovali v této linii. Protože nyní tady máme jiný případ, kdy eh, musíme našim partnerům v regionu říci, že existují červené linie. A to je nyní v tento moment Severní Makedonie. Musíme říci našim eh, kolegům a partnerům z eh, přidružených stran, že jsou linie, které nemůžeme překročit a pokud to překročeno bude, eh, tak eh, naše politické frakce budou muset podle toho postupovat. Děkuji, pane Boštináru. A závěrem paní Sakurafa. Děkuji, pane předsedo. Pane Fleckensteine, vaše zpráva je opravdu velmi vyvážená, ale chtěla bych hovořit o požadavcích. Konkrétně o jednom. Respektování menšin. Jak velmi dobře říkáte ve své zprávě, Albánie musí splnit svoji povinnost s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání a zaměstnanosti svých menšin. Vy hovoříte o Rómech a tak dále mezi jinými menšinami, ale nehovoříte o řecké menšině. Loni, jak víte, Albánie schválila rámec pro ochranu menšin, ale tento zákon místo, aby respektoval menšiny podle evropských modelů, tak vlastně, co dělá, je, že pokračuje ve, ve legitimace své volnosti Hodžova režimu. Takže to je krok zpět. Eh, Tady Albánie má problém se sebeurčením, eh, s právem na eh, používání řeckého jazyka, na výuce v řeckém jazyce a také co se týče majetku v Chymaře či v jiných řeckých vesnicích, které jsou na hranici s Řeckem, tak situace je neudržitelná. Už jsme byli svědkem toho, co se stalo v minulém roce. Došlo k útokům na majetek zástupců řecké menšiny. Nezapomínejme, že tyto útoky provedla albánská vláda. A byl, základem byla myšlenka očistit region Kimary od řeku. A toto se dostalo až k obhájci lidských práv v Albánii, až k ombudsmanovi. Děkuji. A nyní dávám, už nejsou další žádosti o slovo, tak dávám slovo zástupkyni komise paní Rojská Lavera. Děkuji, pane předsedo. Já bych eh, chtěla úvodem eh, říci, že komise není omezena Eh, toliko, co se týče limitu pro stránky. Vy máte limit? Ptá se pan předseda. Ano, my jsme omezeni kvůli překladu. Ale ty naše zprávy jsou velké. Ale co není důležité, je počet stránek, ale eh, co je důležité, jaká myšlenka v těch eh, zprávách je, co zásadního chceme sdělit těmto zemím. A v tomto smyslu bych chtěla uh, poblahopřát panu Fleckensteinovi za jeho návrh a chtěla bych také vyjádřit eh, díky za to a obecně, že Evropský parlament eh, bezpodmínečně eh, podporuje doporučení ohledně toho, aby komise začala jednat s vyjednáváním, pokud o přistoupení v rámci balíčku rozšíření. V kandidátském statutu eh, Albánii bylo v roce 2014 tedy zaručen tento status. Albánie provedla reformy a eh, provedla eh, velké kroky v oblasti pěti klíčových priorit. A v tomto smyslu si myslíme, že to doporučení je velmi dobře podloženo a my si zatím stojíme. Zároveň chci říci, že my všichni chápeme, že pokrok musí nadále pokračovat, aby se skonsolidovaly dosažené výsledky a proto si velmi ceníme toho, že v návrhu usnesení je sada doporučení a myslíme si, že to bude užitečné a že to bude mít eh, dopad na interní diskuzi a technické aspekty v Albánii. Chtěla bych povořit o tom, že eh, tento návrh eh, řeší otázku lustrace, reformu soudnictví a komise na to eh, nahlíží tak, že je potřeba, aby to bylo v souladu s mezinárodními pozorovateli. Eh, je důležité, aby všechny strany se zúčastnily eh, reformy a také je důležité, aby se dosáhlo pokroku v oblasti eh, právního státu a je důležité, že Albánie pokračuje v oblasti boji proti korupci a proti organizovanému trestnému trestné činnosti. Tak je důležité, aby se respektovala práva na vlastnictví. Jsem velmi eh, ráda, eh, že podporujete regionální úřad, protože tato platforma je velmi důležitá, aby mladí lidé se zapojili do této práce a aby se zvýšila příležitost ke usmíření a aby se nehledělo pouze do minulosti. V tomto smyslu velmi děkuji panu Fleckensteinovi a všem poslancům a celému týmu, který přispěl k této zprávě. Děkuji. Knute Fleckensteine, prosím, můžete to schrnout. Eh, děkuji. Já už nic dalšího neřeknu my eh, rychle vypracujeme dokument a doufám, že rada bude příští týden stejně tak jednotná a jasná. Děkuji Knutovi Fleckensteinovi za eh, jeho schrnutí. A co se týče lhuty, tak to je stejná jako u předchozích zpráv pro Srbsko a pro Kosovo, proto je lhutou pro pozměňovací návrhy 30. srpen v 11 hodin. A kolegové, než ukončíme první část našeho zasedání, chtěl bych vám e, připomenout ze 70 e, e, členů našeho výboru vás je tady pouze sedm. Eh, jsem velmi rád, bylo to od vás odvážné, že jste zůstali až do konce, ale připomínám vám, že máme společnou schůzi v PHS eh, s Libe od 14.30 do 15.30 v 350. A od eh, půl třetí do půl čtvrté bude zasedání rozšířeného předsednictva a bude tam paní Mogherina. A od půl páté do půl eh, šesté eh, přijde náměstek ministra z Iránu, ministra zahraničí. Od půl páté do půl šesté bude tady náměstek ministra Iránu. A byli jste informováni, že zítra máme dodatečný bod v našem programu kvůli eh, Moldavsku Kišiněvu. A děkuji vám, přeji vám příjemnou přestávku na oběd a děkuji za dobrou diskuzi k Srbsku, Albánii a Kosovu. Děkuji.